Okay, dear colleagues. Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením zahájíme druhou část zasedání výboru INTA. Bodem dvě je přijetí pozadu jednání. Rád bych navrhnul přidat po bodě 15 hlasování o předběžné dohodě týkající se autonomních obchodních preferenčních opatření. Je to záležitost z trialogu z minulého týdne ze Štrasburku. Chtěl by prosím ještě někdo něco doplnit do pořadu jednání? Zdá se, že nikoli, takže tím je pořad jednání považován za schválený. Bod číslo 3, schválení zápisu. Tady platí běžný postup. Zápis je schválen, ledaže do konce schůze někdo nepodá, někdo podá námitku. Bod 4. Oznámení předsedy o rozhodnutí koordinátorů. Rozhodnutí koordinátorů ze 3. května byla zahrnuta do zápisu ze zasedání výboru a pokud nemáte námitky a nevyjádříte do konce tohoto zasedání, tak také to bude považováno za schválené. Bod 5. Oznámení předsedy. Především po mé pravici vidíte staronovou tvář Marty Kalos, který byl jmenován vedoucím oddělení a povede tedy sekretariat našeho výboru. Takže ji vítáme a přejeme jim hodně štěstí v jeho práci. spíše opětovně vítáme ve svém středu. Dva roky už tady pracoval ve výboru, respektive dva roky pracoval v komisi a teď se k nám vrátil a rádi ho vidíme zase v parlamentu. Totež platí pro Hekyho, kterýž to vedl oddělení 6 měsíců. A vedl to velmi dobře. Takže jsem mu chtěl poděkovat za práci odvedenou během předchozích měsíců. Ještě jednou děkuji. Pak máme ještě dvě další oznámení. 31. května jsme měli oběd o TPC. Zabývali jsme se tam několika body, které jsme řešili zde ve výboru. Především obchodní preference u Ukrajiny, ministerské zasedání VTO a také jsem požádal o jasnou, jasný signál týkající se judikátu Evropského soudního dvora k obchodní dohodě se Singapurem. Singapurem, ale od členských států jsme nedostali žádnou zpětnou vazbu, takže předpokládám, že se nad tím teprve zamýšlejí. Apeluji na to, abychom našli kompromis u modernizace balíčku obchodních obraných nástrojů. Během malckého předsednictví to možné nebude. Do jeho konce výsledku nedosáhneme. A nakonec jsem jasně signalizoval naše zklamání z pomalého pokroku vyjednávání mezi třemi institucemi o procesu lepší legislativy, především co se týče vnější dimenze. Rada se v tomto nějak neposunula. A jasně jsem zmínil, že pokud nebude potřeba se dohodnout, pokud nebude možné se dohodnout na přístupu k informacím, tak potom se parlament bude muset obrátit na Evropský soudní dvůr. Doufám ale, že k tomu nedojde a že najdeme kompromis. Třetí bod. USDR Robert Lighthizer ho vede ve Spojených státech. Já jsem mu poslal blahopřejný dopis a také zároveň zvací dopis, aby přijel k nám do výboru a prodiskutoval s námi především ministerské zasedání VTO, které proběhne v Buenos Aires. To byl tedy bod 5, oznámení předsedy. A nyní přejdeme k bodu 6, probíhající trialogy. Finanční pomoc Moldo, Moldavsku, to už jsme dokončili, ale vidím, že se tady někdo hlásí. Ano, nebylo na mě tady vidět. Uzavřeli jsme trialog týkající se Moldavska a to velkou výhodou a velkou výhrou Evropského parlamentu, protože jsme se dopracovali v podstatě ke svým textům. V zásadě jsme se dohodli na finančním rozměru tohoto balíčku, bylo to 100 milionů, bylo to rozděleno mezi grant a půjčku a také jsme posílili politickou podmíněnost a hospodářskou podmíněnost tohoto financování, a to především v oblastech, které mají průřezový dopad na Moldávsko. Rada a komise také přijala společné prohlášení, navržené Evropským parlamentem týkajícím se demokracie a, právní, a právního státu jakožto předpokladu čerpání tohoto balíčku. Na základě tohoto společného prohlášení Evropská unie, především Evropská komisa EAS, ale i další instituce budou moci sledovat, co se děje v oblasti změn volebního zákona a volebního práva, především v tom smyslu, jak dnešní stanovisko Vídeň, eh, Benátské komise bude Moldavsko brát v úvahu. Pro radu byla jedna věc důležitá, pro nás ani tak moc ne, takže jsme ji přijali. A týkalo se to dobré, dobrého řízení energetiky, to bylo úplně v souladu s dohodnutým mandátem, jelikož to má systematický dopad na zprávu věcí veřejných v Moldavsku. Takže spolu se stínovými zpravodaji jsme byli spokojeni všechny ostatní zásadní priority týkající se depolitizace státní zprávy, měřitelné cíle podle, uh, podle zprávy účetního dvora o investování prostředků v Moldavsku. Také tam bylo jasně řečeno, že kondicionalita se týká veškerých těchto nástrojů. Uh, to jsou všechno priority, které jsme se stanovili a ostatní instituce s tím souhlasily. Takže Dosáhli jsme dobré dohody a děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci. Také děkuji. A potom další trialog se týkal dočasných opatření pro Ukrajinu. A tady dám slovo kolegovi, který to měl na starosti. Děkuji, pane předsedo. Je velkým úspěchem že se nám podařilo prosadit své myšlenky určitých témat, jako například pravidla původu, dočasné zastavení postupů, a závazky z asociační dohody, hodnocení dopadů, reportování. Evropský parlament se k tomuto staví velmi přísně a zdá se, že naše návrhy budou zapracovány do konečného textu. Hlavní změny nad rámec mandátu, který jsme obdrželi, se týkaly příloh. Jak víte, Evropský parlament chtěl výmout zpracovaná rajčata, ta nyní se zpátky dostaly v hodnotě 3000 tun do tohoto návrhu. Evropská komise mimochodem chtěla 5000, takže se nám to podařilo snížit skoro na polovinu. Evropský parlament také chtěl vyloučit pšenici, což je položka, která se zase do návrhu dostala, a to 65 tisíc tun. Původní návrh Evropské komise byl 10 tisíc tun. Také jsme chtěli eh, vyloučit močovinu, jakožto chemikálii, která se používá u hnojiv. To se nám podařilo eh, obhájit a močovina tedy není součástí tohoto návrhu. Veškeré produktové položky v zemědělské oblasti jsou ve snížené množství. Tam byly v podstatě kosmetické návrhy o změnu. týká se to například medu, kukuřice, ječmene a podobně, ale v podstatě řada těch změn jsou změny kosmetické. Máme tedy výsledek trialogu, měli bychom být s tím spokojeni. Je tam ale jedna věc, která mě trochu vadila, pane předsedo, a chci se jí zabývat tady. Během vyjednání, vyjednávání jste několikrát přestoupil své kompetence. Během vyjednávání trialogu Evropský parlament má hovořit jedním hlasem, a to hlasem vyjednávajícího a zpravodaje, a já mám pocit, že jste se snažil několikrát převzít vedení a prezentovat postoj Evropského parlamentu během těchto trialogů, jako kdybych tam nebyl. A musím říct, že mi to nebylo příjemné, takže doufám, že se nám to podaří v budoucnosti neopakovat. V úterý, když jsme vyjednávali, tak musím říct, že mě to bylo dosti nepříjemné. Děkuji. Děkuji. Při vyjednávání se občas dostaneme do situace, kdy delegace Evropského parlamentu nemá úplně jednohlasný postoj a v rámci tohoto vyjednávacího procesu také máme i různé představy o tom, jak daleko zajít a kde by měl ležet kompromis a rolí předsedy pochopitelně je vést delegace a najít společný postoj. Ano, samozřejmě ne vždy jsou všichni spokojeni s tímto výsledkem. A to je prostě kompromis. No ale nakonec u obou těchto agent jsme dosáhli naplnění svých podmínek. Dobrá zpráva věcí veřejných, například to tam všechno je. Pochopitelně ten výsledný text je kompromis. To je jasné. Takže děkuji vám všem za vaši práci. která šla do hloubky a do podrobností. A přesně tak toto potřebujeme. Tak, abychom mohli postoj Evropského parlamentu přetavit v legislativní návrh. Třetí trialog se týkal modernizace obchodních obraných opatření. Zodpovědný pan poslanec v tuto chvíli není přítomen. Měli jsme čtyři trialogy. Celá záležitost se posouvá ku předu dobrým tempem, kterého bychom měli udržet, kterého bychom si měli držet. Je třeba udržet tempo z doby malckého předsednictví a pustit se rychle do práce během estonského předsednictví. Máme toho před sebou hodně, ale nejkontroverznějším pravidlem je vlastně snížení sociálních a ekonomických podmínek pravidla eh, nižšího cla. A pak tam máme také ustanovení o dopravě, kde je potřeba zajistit dostatečné informování o eh, těchto obraných nástrojích. Tam jsme ke kompromisu nedospěli. Takže je potřeba se znova do tohoto procesu pustit a udržet tempo. Předběžné dohody jsme dosáhli určitých technických i politických témat, ovšem na druhou stranu platí, že dokud jsme se nedohodli na všem, do, nedohodli jsme se na ničem, takže proto je potřeba, aby pokračovalo, pokračovalo toto jednání během estonského předsednictví. A pak máme další oznámení. Bývalý kolega Mariel Disones se stal ministrem pro evropské záležitosti v nové, pardon, ministriní v nové francouzské vládě a nahradí Patricia Alund, která sedí tady. Je to tedy nová členka, kterou vítáme a přejeme jí hodně štěstí při její práci v tomto výboru. And then... No a potom s vaším dovolením přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, tím je bod číslo 7. Jedná se o návrh aktu společenství o sledování zahraničních investic ve strategických sektorech. I body 8 a 9 se týkají investic, zahraničních investic. Prosudku Evropského soudního dvora k dohodě se Singapurem nejsou kompetence čistě v evropských rukou. Jsou i v rukou členských států. Jedná se tedy o smíšenou pravomoc u smluv, které v tuto chvíli projednáváme. Nicméně investiční politika jako taková je zmíněna v článku 207 smlouvy, kterýž to nám dává odpovědnost. V rámci bodu 7 zde tedy máme návrh týkající se masivních investic jednoho obchodního partnera během posledního roku do Evropy. Konkrétně do jistých strategických odvětví. A budeme se muset zamyslet nad tím, jak to budeme řešit. 14. června jsme v plénu o tom také jednali a Evropská rada o tom bude také jednat. Mám za to, že to je poprvé, kdy podle článku 46 odstavce 2 jednacího řádu máme na stole takovýto návrh a nyní jednomu z jeho autorů, panu Rusovi, dám slovo a požádám jej o odprezentování tohoto návrhu, na kterém pracoval s dalšími kolegy. Bien, merci, monsieur le président. Mes chers collègues, Děkuji. Otázky národní bezpečnosti mm, se vnímají jenom prismatem války nebo terorismu. Um, Evropská unie se opírá o mm, průmysl, podnik a know-how. A díky tomu je Evropská unie modelem, co se týče spolehlivosti a Eh, proto potřebuje Evropa investice a eh, je potřeba podpora investovat eh, investice v Evropě i v zahraničí. Není možné se opírat sterilní protekcionismus. Musíme si klást otázku, zda Evropa není v nerovnováze. Dva základní prvky jsou tady důležité. Existuje reciprocita, co se týče investic firm. Existuje eh, hrozba pro naše know-how, co eh, týče strategického průmyslu v Evropě. Eh, je třeba si uvědomit, že zahraniční investice jsou také projevem strategie. Nedostatek reciprocity v investicích vytvoří narušení konkurence, to je vidět například s Čínou. Mm, je třeba se podívat na mm, čínské investice eh, a snahu Číňanů, aby se stali eh, soběstačními, co se týče ehm, investic a také eh, to vedlo k selhání recipročních dohod. Bez reciprocity, vážení kolegové, v investiční politice, jak je možné zajistit spravedlnost obchodní výměny. Vidíme to neustále v tisku, Eh, kdy se eh, jsou v společnosti skupovány investičními fondy, z, které, z čehož není možné mít radost. Mm, technolo- eh, citlivé technologie, důležité sektory pro naši růst i bezpečnost, těch se to týká také. Je třeba jednat na základě skutečností. A proto mm, navržena akt Unie, Eh, je to příležitost, aby eh, Evropská komise začala dělat studie mm, této situaci. Eh, je třeba si uvědomit, že v členských zemích jsou reakce různé. Mm, pokud tomu tak bude, tak všichni mm, na tom ztratíme. Pokud se jeden stát bude bránit zahraničním investicím, pak bude tento stát trpět nedostatkem investic. Naopak, pokud se stát nebude vůbec bránit eh, zahraničním investicím nepřátelským, mm, tak může zmizet know-how a může to mít negativní vliv na velké eh, evropské společnosti. V únoru tři ministři eh, Německá, Itálie, Francie to připomněli Evropské komisi. Ta otázka už není vědět, zda by Evropská komise měla jednat, ale kdy. Tato iniciativa, kterou jsme tady spustili, má za cíl urychlit harmonogram prací. Jaký, jaké bude naše stanovisko, naše pozice, eh, ať bude jakákoliv, nemůžeme eh, si dovolit nejednat na evropské úrovni. Je třeba, aby komise provedla nutné studie a každopádně, a tady na tom trvám, podala návrh na evropské úrovni. Nyní máme více otázek než odpovědí v této věci. Proto naše iniciativa eh, pro věření zahraničních investic v strategických odvětvích. Proto mm, eh, chceme, aby výbor INTA se zhostil tohoto velkého tématu, důležitého pro společnosti i pro občany. Minulý týden ve Štrasburku mm, se to připomněl, pane předsedo, kolega Daniel Kaspary eh, Eh, připomněl eh, prohlášení čínského prezidenta Xi Jinpinga v Davosu, že Čína eh, zachová otevřené dveře a nebude to znova zavírat. Dovolte mi, abych řekl, že bychom zůstali za dveřma, tak to nám nebude stačit. Děkuji. Okay, now I give the floor to the members to reflect. Uh... dávám slovo kolegům. Mám tady čtyři žádosti, pět žád, šest. dodržte prosím čas 3-4 eh, minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci říct, že je evidentní, že eh, já jsem naprosto souhlasím eh, s touto iniciativou. Naše poselství je jasné. Zahraniční investice jsou důležité pro naši ekonomiku, přispívají k vytváření zaměstnanosti a růstu. Nicméně musíme eh, sledovat vývoj. Chci upozornit na jedno číslo, které je znepokojivé v letech 2015 a 16 čínské investice do Evropy stouply o 70 Naopak evropské investice v Číně stagnují a snižují se postupně je třeba obnovit rovnováhu a žádat reciprocitu. Čína musí přestat mm, vytvářet bariéry investicím. Čínský prezident, jak eh, bylo řečeno, oznámil otevření Číny investorům na ekonomickém fóru v Davosu. Já očekávám konkrétní akce. V tuto chvíli ale se nemění nic. Co se týče investic do strategických oblastí, ty nástroje některých členských zemí již existují, umožňují je zastavit. Je nebezpečné pro e, bezpečnostní sítě, aby zahraniční síly mohly převzaly kontrolu obraného průmyslu nebo energetického průmyslu. Evropská unie vždy um, respektovala e, pravidla hospodářské soutěže proto musíme harmonizovat náš postup, vytvořit evropský nástroj, abychom mohli jednat. E, nesmíme zůstat se e, založenýma rukama. Reciprocita se musí stát pilířem naší investiční politiky a naší obchodní politiky obecně. A není to poprvé, co to e, potom voláme. Doufám, že návrh PPE bude podpořen a povede ke konkrétnímu návrhu komise. Děkuji vám. Pan Valesa, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je dobře, že mluvíme o zahraničních investicích v strategických odvětvích. Nemůžeme předstírat, že vlastnictví není důležité a že zahraniční investice jsou vždycky dobré. Mohou být dobré, ale není to dogma a musíme mm, říci, že samozřejmě nejsem proti zahraničním investicím, ty jsou eh, v pořádku podporují mezinárodní výměnu kapitálu, technologií, nápadů. To je vždy dobré pro ekonomiku, ale v posledních letech úroveň investic v Číně stoupla a tyto investice byly zaměřené na zajímavé moderní společnosti se zajímavými technologiemi, což může vést k určitým obavám. My samozřejmě nemůžeme přehánět. Či, Čína samozřejmě chce kupovat dobré firmy, proč by kupovali špatné, nemůžeme je za to z toho, z toho vinit, ale také to znamená, že nejsou k dispozici jiní kupci za podobné ceny a většinou prodejci mají možnost e, výběru, komu e, budou prodávat. A obvykle cena je klíčová. Tím se dostávám k otázce financování. Jedno ze skutečných problémů, proč čínské investice vyvolávají takové obavy, je v tom, že čínští Eh, kupující jsou většinou ve vlastnictví státu, tedy jinými slovy je tady dojem možná milný, možná ne, že některé eh, společnosti v Číně, které skupují evropská aktiva, je, tak je vlastně kupuje čínská vláda. Státní společnosti, které mají Ehm, mm, která jedna z největších světových ekonomik má také přístup k financování státních bank. To znamená, že mohou vždy přebít jakéhokoliv kupce, což je problém. Je mnoho důvodů mm, těchto investic. Neměli bychom reagovat přehnaně, ale měli bychom si položit eh, řadu otázek. První, jaké sektory jsou strategické. Musíme být velmi opatrní, abychom nebránili řád, běžným investicím do běžné ekonomiky. Kdo by měl provádět tu kontrolu? To je druhá otázka. Já se obávám, že zase to bude mm, prostor boje e, o moc mezi Bruselem a národními vládami. Já bych to vnímal jako především jako národní problém. Národní problémy by měly určovat, co je národním bezpečnostním problémem. Ty jsou především lokální, jsou výsledkem národní historie a zkušeností. Já se obávám, že když dáme Bruselu příliš mnoho pravomocí, tak to povede k dalšímu Ehm, obvinění Bruselu ze snahy o převzetí prav, dalších pravomocí. Pokud to dáme národním vládám, pak je tady otázka, kterém, kterým pro velké korporace, které mm, fungují v řadě členských zemích, to může vytvářet problémy. Další věc, když už začne vyšetřování nějaké akvizice, jaké problémy bychom měli hledat? Technologické obrané aspekty je třeba řešit, také zdroj financování, veřejné nebo soukromé. Um, především eh, akvizice eh, obraného průmyslu by měly vytvořit Eh, vyvolávat otázky. Další věc je, jak to řešit. Zablokovat tu akvizici, nebo to měnit, eh, nebo vytvářet eh, nějaké čínské zdi mezi cílovou společností a zahraničním kupcem, nebo požadavek národnosti pro managementu, nejcitlivější aktiv a podobně. Máme spoustu otázek, jak vidíte, a málo odpovědí. Já vím, že mm, děkuji panu kolegovi, že na tom dále pracuje a že bude všechny tyto otázky sledovat. Eh, pane předsedo, naši partneři mají téměř všichni stejnou komerční agendu, eh, ofenzivu, zahraniční defenzivu, u nich i my musíme mm, posílit náš arzenál, včetně invest, oblasti investic. Proč? Mm, protože samozřejmě Evropa musí zajistit reciprocitu. Kolegové to již řekli. Čínské investice Evropy se, do Evropy se strojnásobily ve třech letech eh, a naše stagnují. Eh, Klademe si otázku, kdo investuje, do jakého sektoru, s jakým účelem. Mm, klademe si otázky, máme odpovědi, ne, ne, nemáme. Co se týče jednání s třetími zeměmi, ta vyžadují ehm, platnost domácích pravidel. Proč Čína nechce podepsat investiční dohodu s námi? Protože už teď mají neomezený přístup. Proč dělat dohodu? A také občané a podniky chtějí, abychom bojovali proti nekalé konkurenci a za vyrovnané e, obchodní vztahy a bránit náš průmysl a zaměstnanost. Pokud toto budeme dělat, tak to bude reakce, odpověď lidem, kteří mají strach. A proto vycházejí do ulic proti TTIP, proti CETA, proti dalším věcem. My musíme ukázat že ano, my jsme tady, abychom bránili naše zájmy, naše základní zájmy. E, třetí bod mm, našeho návrhu je jasný. Legislativní návrh, více e, sektorů, reciprocita a kontrola. Například e, podle amerického modelu. To je zdravý rozum, pane předsednici, jiného. Nemáte. Děkuji, pane předsedo. No a bohužel znovu se zde musíme zabývat nutností nastavovat či vyjasňovat si vyvážená pravidla hry. My už přece dlouho žádáme tu reciprocitu právě u pravidel, které se mají týkat, která se mají týkat mezinárodního obchodu. A víme, že právě Evropská unie tradičně zastává otevřený, spravedlivý, fé, spravedlivý férový systém i u multilaterálních dohod a my se nyní domníváme, že by toto stádium rozpravy se mělo soustředit na konkrétní záležitosti, totiž na ta místa, kde ta pravidla hry vyvážená nejsou. Ono opravdu v současné době jsme svědky polarizace mezi USA, na jedné straně, která eh, víceméně se vymýká kontrola, která si často už řeknou, že to není na nich starat se o vyváženost a už nežádají, nepostulují vyvážená pravidla při obchodu. A na druhé straně zde máme Čínu, rovněž významný velký hráč, která mm, se oficiálně vyjadřuje kladně o multilateralismu, ale podíváme-li se na to, jak to vypadá, na fakta, tak ta se od těch proklamací liší. Například Čína nedodržuje pravidla Světové obchodní organizace, takže kde máme eh, ten multilateralismus? A já se domnívám, že nastal čas chopit se konkrétních opatření. Slov už bylo dost. Je třeba hájit svůj model, je třeba se bránit a bránit i pravidla, zejména když nám ta reciprocita schází, zejména když ta otevřenost je jednostraná a když máme zadávání zakázek, když máme otevřený přístup k tendrům, tak tam musíme zjišťovat, Zda je tomu tak i u toho partnera a tam, když zjišťujeme, že ty principy, kterých se ten partner drží, nejsou totožné, tak se musí konat. Před několika měsíci jsme měli příležitost vyměnit si názory s předsedou obchodní komory v Číně a tam jsme poukázali na to, že potíže přetrvávají. A kolegyně místo předsedkyně poukázala na to, že skutečnosti dokazují, že investice v Číně investic ubývá a právě Číňané se v Evropě podílejí na investicích stále víc a bylo poukázáno na to, že strategické investice by měly být připustné i v Číně. Marika Šáka jako další. Děkuji, pane předsedo. Já musím přiznat, že jsem mírně zmatena, co se týče samotného tématu té diskuse. A to na základě toho, co jsem si vyslechla od kolegu. Já jsem myslela, že hovoříme o e, zahraničních investicích v určitých strategických sektorech a nikoli o investicích, strategických investicích do Evropy. E, takže si to vyjasněme. A já samozřejmě rovněž jsem zastánkyní obchodování, které se řídí pravidly a strategických investicí, které budou určitým způsobem monitorovány. A vím, že někteří kolegové teď eh, mění názor. Avšak nepanikařme, zároveň ale nebuďme naivní. Neměli bychom se nyní bavit o objemu investic tady, případně o reciprocitě tam či onde. Spíše se zabývejme uh, tím, jak zajistit, aby ta kritéria byla jasná, týkala se celé EU a která odvětví jsou považována za senzitivní, případně strategická pro nás a která pro ostatní. O to by nám mělo jíst například investice do vojenských odvětví, do odvětví dvojího použití. To bylo vždycky, to byla vždy oblast, kdy se mohlo počítat s výjimkami a kdy se to přísně monitorovalo. Ale držme krok s technologickým vývojem a s tím, že často se vojenská a civilní uplatnění u některých těchto technologií prolíná a nelze to jasně oddělit. Svět se mění a dopad zahraničních investic v těchto strategických sektorech je třeba monitorovat, ale já varuji před zneužitím této diskuse k nějakým návrhům, které by byly svým nastavením opatřením protekcionistické, či by se snažili dovolávat opatření, která se netýkají právě tohoto tématu, který máme na programu. Tady by nám prospělo více případových studií a rovněž i sjednocení našeho uvažování, sjednocení přístupu k věci, tak abychom nevyhazovali dítě s vaničkou. Možná ty úmysly jsou dobré, ale ty návrhy by mohly jít mimo. Děkuji. Další řečník. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Možná mezi investicemi a Světovou obchodní organizací vidíme určitou nekoherentnost než kvůli naivitu. Koherentnost k tomu potřebujeme. Já jako zástupce zelených jsem hlasoval proti návrhu pana Barnie týkajícího se reciprocity u veřejných zakázek. Ne, že bych nevěřil v reciprocitu, ale že šlo o to, aby to byl oboustranný vztah, ale přitom jsme se vzdali um, veřejných zakázek ve strategických veřejných oblastech. Čili, že to vlastně nebyla reciprocita při vytváření důležitého nástroje moderní ekonomiky, tedy veřejných zakázek. Pokud se budeme držet koherentnosti, tak Evropa má společnou obchodní politiku, ale ne společnou obchodní diplomacii a v podstatě do značné míry se vzdala svého fotovoltaického průmyslu, to z toho důvodu, že existovaly a panovaly různé národní zájmy. A přišli jsme o desítky, ne stovky tisíc pracovních míst v tomto inovačním průmyslu kvůli tomu, že jsme byli rozděleni. Ale zároveň jsme byli nadšeni, že státní čínská firma se zapojila do uh, krádeží um, obchodních tajemství. A najednou francouzské a britské vlády byly úplně spokojené s tím, že do toho budou investovat čínské firmy, protože na to nestačily evropské veřejné peníze. Takže zase můžeme se pustit do té diskuse, kterou jsme měli a, uh, mezi a, uh, o tedy obchodní dohodě a investiční dohodě s Čínou. E- existují skupiny, a, uh, které říkají, že je potřeba přistupovat k zahraničním investicím strategicky a zároveň jsou připraveni uzavřít investiční dohodu s Čínou, kde budou investiční soudy a kde v podstatě čínské podniky budou řešit spory mezi investorem a státem. Proto my nepodporujeme tento návrh, který byl předložen EPP. Je potřeba k tomu přistupovat skutečně koherentně a nestýká se to pouze Číny. Když už hovoříme o Číně, tak problém je i takový, že prostě čínská vláda sedí na miliardách dolarů v rezervách, stejně tak jako Katar a jako jiné země. A následně tedy my musíme mít politickou a strategickou pozici k těmto státním fondům. Děkuji. Merci Helmut Scholz. Děkuji a Helmut Scholz jako další. Děkuji, Bernte. Já se připojím, k Anik. Připadá mi zajímavé, že v botu 3 EPP nyní, nazval bych to, snaží se objevit pro sebe veřejný sektor. A najednou nám tady navrhuje, abychom jej chránili. To přece levice už postuluje v Evropě celá dlouhá léta. My potom už voláme tradičně a já to možná říkám trošku hovorově, ale jsem přesvědčen, že je třeba si důsledně promyslet, zda se to zde nestaví na hlavu. Proč vlastně se do našeho hospodářství neinvestuje. Proč neinvestují evropské státy, evropské podniky? My zde se snažíme prosazovat politiku úspor a pak se divíme, že nemáme peníze na to, abychom tu infrastrukturu trochu zvetili, abychom ji nepodpořili. Proč se to neděje? Proč pak Junckerův plán víceméně zve Čínu? a říká, ano, pojďte na naše trhy, my jsme otevření, je to tím, že tady v Evropě nejsou ty prostředky, že někdo nechce. Nad tím se musíme zamyslet. A měli bychom využít tu situaci tím, že budeme zkoumat tento návrh, si můžeme pokládat otázky, jak vlastně my chceme profilovat naši industriální politiku v Evropě, jak například se chceme zabývat patenty, jak chceme investovat do vědy a výzkumu tak abychom tady přišli s rozumnou dlouhodobou hospodářskou politiku, která by prospívala našim občanům. Já jsem se například podíval na to přihlašování patentů v roce 85. Eh, Japonsko bylo státem, který eh, byl eh, na prvním místě 240 tisíc. Tehdy v Číně jich bylo něco přes 4 tisíce, eh, v Německu eh, něco přes 60 tisíc a eh, USA bylo na druhém místě se 60 tisíci a pak Čína daleko, daleko pozadu. A teď se podívejme na rok 2015 a tam to vypadá tak. V Číně eh, patentová přihlášení, čili návrhy patentové, což vlastně je takovým letmusovým papírkem na to, co se tam děje. Milion deset tisíc sto eh, padesát osm v USA 595 tisíc a něco, v Japonsku 55 eh, tisíc, Jižní Korea 238 a Německo 75 tisíc, což je v Evropě na špici a mohlo by to být určitým náznakem toho hospodářského předstihu, ale tady chci zvýraznit, že tato čísla by nás měla opravdu vést zamyšlení jak si počínáme na té bojové frontě eh, průmyslu, hospodářského rozvoje a když chceme koncepčně uvažovat o budoucnosti. A ještě jedna věc na okraj. Ehm, odbory, a je jedno odkud, ať už v USA, v arabských zemích, či u nás v Evropě a v Číně, tak tam je to nejstabilnější i z pohledu pracovních míst. Paní Begin. Děkuji, pane předsedo. No, v mém případě já souhlasím, že by se mělo toto téma důkladně projednat. Řízení ve strategických investických sektorech nezmizí, bude se objevovat stále častěji do budoucna. A pokud se podíváme na země, o nichž hovoříme, tak eh, zjišťujeme, že často to nejsou až tak demokratická zřízení. Ani tam není dobrá transparentnost, například Čína. Ano, je pravda, že stoupají investice do Evropy, 77% nárůst ve srovnání mm, s loňským rokem 35 milionů, ale ono by to samo o sobě nebylo nic špatného, kdyby i naše firmy se nepotýkaly s tak obrovskými problémy. Víme, že někdy se za takovými suchými fakty něco skrývá. Ono, Čína přece jen je víceméně polostátní um, hospodářská um, země, tedy z hospodářského pohledu a i strategická odvětví evropské ekonomiky s tím musí počítat. Máme v Evropě často technologicky nesmírně vyspělá strategická odvětví. No a nesmíme si zastírat, že na straně Číny tam jsou politické úmysly, když se snaží proniknout do těchto odvětví v Evropě. Na druhé straně však je třeba si uvědomit, že vše se odehrává v kontextu hospodářské soutěže, určité dominance toho či onoho subjektu a tak dále. Takže ono je na tom či onom členském státu, aby si hájil svá vlastní strategická odvětví, ale na druhé straně často právě těmto členským státům scházejí nástroje. Můžeme například hovořit o mm, bezpečnosti, o mm, bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, o chránění občanů nechceme, aby vše vypadalo svévolně, aby vše vypadalo jaksi příliš eh, protekcionisticky. To je pravda. Na druhé straně mám otázku na komisi eh, v kontextu současného legislativního rámce. Byla by potřeba změny smluv a pak další způsob, jak by se na to mohlo jít. Takový panel odborníků, expertů a případné sledování situace. Tak se to například odehrává v USA. Ale zároveň musíme brát v úvahu i skutečnost, že jakýkoliv nástroj by potom měl obsahovat i způsob vyhodnocování a pozastavování, případně vylučování těch investic, které by byly prokazatelně motivovány politicky, pokud tam není čistě hospodářské zaměření v daném případě. Je rovněž třeba zohlednit potřeby evropských občanů, jejich zájmy a i veřejný zájem. Tady rozhodně je nutné všechny tyto ohledy brát v úvahu, takže ať už se pustíme jakoukoliv cestou, musíme se pokusit stimulovat vlastní firmy, vlastní investory. Stejně jako to dělají i ostatní. Joachim? Děkuji. Mně ta situace opravdu připadá taková napínavá a zároveň uh, ta diskuse je opravdu oprávněná. Nesmíme však zůstat v půli cesty, protože rozhodující otázka zní, jak nadefinovat strategické zájmy v kontextu světového hospodářství, kde se neustále posouvá rozložení sil, kde právě azijské ekonomiky nabývají na síle a kde se často sleduje úplně jiný hospodářský model než ten náš tradiční. Eh, je jasné, že v Číně je vše silně reglamentováno, jak e, v tom, co si pustí do vlastní země z pohledu investic, tak i v tom, kdo rozhoduje o tom, jak budou masivně prosazovány čínské firmy venku. No a pak se nabízí otázka, pokud chceme nějak reagovat, e, existují investice, které jsou relevantní ze zajiš, z pohledu zajištění bezpečnosti. My už se tradičně dávno snažíme předcházet tomu, aby kdokoliv měl možnost investovat například do obraného průmyslu. Ale musíme si nejdříve položit otázku, jakou průmyslovou politiku vlastně sledujeme. A v posledních letech musíme si říci, že jsme se fakticky snažili zastávat dogma, dogma volného trhu a vlastně ta politika neexistovala. Politika sledování určitého profilu a pak zde máme východo aziatský eh, prostor, nikoli pouze Čínu a tam se na to pohlíží jinak. A proto se domnívám, že tu diskusu potřebujeme, avšak nikoli pouze zúženou na ten rozměr um, obrany schopnosti, ale spíše, jak si stojí evropská koncepce ekonomiky v tom měnícím se světě, která odvětví se musí hájit, která odvětví se musí dokonce i podporovat, podporovat jejich rozvoj, ale jak se to dá docílit ve vztahu k těmto ekonomikám, které jsou koncipovány jinak. Tady vlastně nejde o protekcionismus, tady spíš jde o e, strategicky důležité otázky, strategicky důležité odvětví, které si chceme hájit. Například eh, ocelářství. Tam máme určitě tý podnět k tomu, abychom si to promysleli společně, kde nám záleží na těch ocelánách. Tam nejde pouze o těch několik tisíc pracovních míst, tam jde i o otázku významu zajištění těch základních surovin pro Evropu, pro jiná evropská odvětví. A já se domnívám, že ocelářství překračuje ten rozměr zajišťování zaměstnanosti a tak dále, že tam to má i jiné dopady. Zda máme svou ocel či ocel z dovozu. To jsou tedy obchodně politické otázky, strategické otázky, na ty si musíme nejdříve najít odpověď. Děkuji. Jako poslední Jan Felde. Děkuji, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád, když si už vezmu slovo, řekl, že jsem podpořil tento návrh. A to z toho důvodu, že mám za to, že žijeme ve velmi komplikovaný dobách. Nechci říkat nebezpečný, ale říkám komplikovaný. A bohužel v této době hospodářské zájmy na straně jedné a zájmy státní se překrývají. A Některé země v tomto mají určitou specifiku a využívají tuto specifiku. A můžou ji využívat ještě dál. No a následně tyto země můžou následovat země jiné na stejné stezce. Takže tento návrh opodstatněný je, ale obávám se, že nebude jednoduché přijmout takovýto akt. Nebude to ani rychlé. Bude totiž složité nastavit kritéria, na základě kterých by se rozhodovalo, co je v pořádku a co není v pořádku a co je v souladu se zásadami volného trhu a bezpečnosti. Kdybych to příliš zjednodušil, tak tady v podstatě máme tyto dvě úrovně. První je volný trh. A tady samozřejmě musíme brát v úvahu úplně jiná kritéria, když budeme hodnotit, zdali, zdali daná investice porušuje demokratické volnotržní zásady. A ve velké většině případů, dokonce i u těch, které by potenciálně mohly být nebezpečné jinak, tak nebudou narušovat tato pravidla. No ale pak tady máme ještě druhou hladinu a to bezpečnost členských států a Evropské unie. Tady je to taky hodně složité. Řekněme, že nějaký stát bude mít nepoctivé cíle, objeví se to ale až pozdě, na samém začátku té investice, často i v jejím běhu to prostě nepoznáte. A máme také různé metody vstupu na trh. Například se dá založit firma, s partnerem z Evropské unie, třeba s někým z Německa. No a potom tím investorem už nebude ta firma ze třetího státu, ale firma, která má takovouto spolupráci s německou firmou. A tam potom těžko hodnotit, jestli jde k narušení bezpečnosti nebo ne. No a potom si také můžou vytvářet vlastní, stát, vlastní firmy na území členského státu. No a potom ta firma bude investovat a už teď můžeme na ně ukázat prstem. Velmi často jsou registrovány právě v Lucembursku nebo ve Švýcarsku a potom působí na eh, citlivých trzích v Evropské unii či v citlivých odvětvích. Já jsem nechtěl říci, že to není možné udělat, ale chtěl jsem jenom říci, že eh, bychom do toho neměli jít s takovým hora optimismem, protože ten není úplně, není úplně opodstatněný a musíme se připravit na těžkou práci. Děkuji, nyní dávám slovo Evropské komisi. Karlo Petinato, eh, zástupce ředitele oddělení pro investice na generálním ředitelství pro obchod. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme za slovo. Rád bych jenom navázal na pár bodů, o kterých hovořil minulý týden pan komisař Moskoviči v plénu. Vyslechli jsme si návrhy členských států, vyslechneme si postoj Evropského parlamentu, uvědomujeme si, že se jedná o velmi složitou problematiku, že tady nejde o jeden problém, ale o celou řadu problémů, které vedou právě k potřebě sledovat zahraniční investice. Je to komplexní otázka. Hodnotíme ji ve stávajícím právním rámci, který obsahuje nejenom pouze smlouvu, Konec konců obchodní politiku neprovádíme ve vzduchu prázdno, máme řadu dalších mezinárodních závazků. Takže i v tomto rámci se snažíme najít nástroje, které by nám umožnily reagovat na všechny tyto obavy. A s vaším dovolením jenom bych navázal na pár bodů, které zde zazněly. Často se hovoří o reciprocitě a hovoří se o ní v tomto návrhu, návrhu aktu Evropské unie. Dosažení rovných podmínek s partnery to je pochopitelně hlavním cílem obchodní politiky. Včetně Číny. A vyjednávání obchodní dohody s Čínou teprve probíhají. Ta jednání ještě nedoběhla. A členské státy právě po nás chtěli, abychom dosáhli lepšího přístupu na trh a snažili se vyrovnat podmínky vzájemné. Také zde zaznělo, že je potřeba se podívat na jiné země, třeba vzít si nebo zhodnotit vzor Spojených států. Chtěl jsem jenom říci, že v žádném takovémto, metodu, v žádném takovémto systému hodnocení nemáme uveden, uvedenou reciprocitu na světě, takže to je také potřeba vzít v úvahu. A také zde bylo zmíněno, že vyjednáváme obchodní dohodu s Čínou, která by umožnila čínským investorům využívat soukromých soudů. Tady jsem chtěl pouze říci, že v tuto chvíli máme 27 členských států, které mají takovéto dohody s Čínou a které již nyní dávají přístup čínským investorům k mechanismu ISDS. A Evropská unie vyjednává vlastně náhradu tohoto systému řešení sporů novými investičními soudy. Zabýváme se tedy různými možnostmi vyhodnocení zahraničních investic. Pokud k tomu bude politická zakázka, tak zajisté předložíme k tomu své podněty. Děkuji. Koordinátoři dnes budou hovořit o postupu, kterým budeme jednat o této agendě. A myslím, že nás k tomu čeká ještě řada diskusí. Děkuji. Takže pojďme k bodu 8. Už Karli navázal na ISDS. Všichni víte, že Evropský parlament se rozhodl vyškrtnout ISDS z více než 20 obchodních dohod. V podstatě ze všech, předpokládám a požádali jsme o vytvoření nového systému řešení sporů. Koordinátoři před několika měsíci rozhodli, že si zadají studii, která se bude zamýšlet nad tímto novým nástrojem. A Požádali jsme odborníka na investice, který několikrát pracoval s Evropským parlamentem na této problematice, aby takovouto studii provedl. A máme jej ne zde přítomného a odprezentuje tento návrh, který se nazývá hledání Mezinárodního investičního soudu. Je to pan profesor Hindelang z právnické fakulty Bernské univerzity. Děkuji, pane předsedo, za možnost předložit hlavní závěry této studie o hledání mezená, možností Mezinárodního investičního soudu a také se také vyjádřím právnímu stanovisku Evropského soudního dvoru k obchodní dohodě se Singapurem. Zde se díváme na CETu a větnamskou dohodu a singapurskou obchodní dohodu s Evropskou unii, a to právě v souvislosti s ustanoveními týkající se řešení investičních sporů se státem. S tím, že následně to uplatňujeme na procesní pravidla Evropského soudního dvora a Evropského dvora pro lidská práva. Tato studie se tímto způsobem snaží vytvořit nástroj, který by vyhodnotil stávající pokrok při revizi stávajících režimu ochrany investic. A navíc evropským poslancům, poslankyním a veřejnosti popisuje a hodnotí možný budoucí pokrok při vyjednávání těchto dohod. Zmiňujeme také hlavní, eh, hlavní rysy takovýchto procesních pravidel. Srovnáváme to s dlouhodobě fungujícími soudy možná se bude možné inspirovat při vytváření takovýchto vícestranných investičních soudů jinými modely mezinárodních soudů, které již delší dobu fungují. Nyní k pokroku Evropské unie při reformování tohoto režimu. Přistupuje se k tomu regulačně a v dohodách o volném obchodě se ale otázka řešení sporu řeší spíše evolučně než revolučně. Ve všech FTA v podstatě máme klasický systém, platný z obchodních dohod už od 50. let. V některých případech Ovšem existuje prostor pro řešení sporů se státy arbitráží. Nicméně, tato tradiční oblast je stále více doplňována novými prvky z mezinárodních soudních systémů, případně vychází z konceptu domácích či mezinárodních právních řádů. Snažíme se tím reagovat na kritiku veřejnosti, veřejnost kritizuje tyto arbitráže, či se tím snaží vyřešit určité politické a hospodářské zájmy a také nahradit eh, nedostatky stávající praxe investiční arbitráže. Stávající text, stávající dohody Evropská unie Singapur obsahuje spíše tradiční přístup, který nacházíme ve většině zmíněných bilaterálních obchodních smluv, které platí. A proto je potřeba to revidovat. CETA a Větnam, tam v podstatě nacházíme zásadnější reformu. Řada nových věcí v, z reformního návrhu Evropské komise pro transatlantickou eh, dohodu se právě dostaly do CETA a do, do CETA a do eh, dohody o volném obchodě s Větnamem. CETA a větnamská dohoda ovšem nevytvářejí stále soudy pro řešení investičních sporů. Nový regulační přístup u CETY a větnamské dohody neodpovídá vždy ambicioznímu změní reformních slibů Evropské komise. Nicméně, když se podíváme na tyto reformy, tak máme pocit, že přece jenom můžeme být spíše optimisty než pesimisty. Veškeré tyto dohody se stále drží tradičního modelu řešení sporů arbitráží. Používají tedy ad hoc tribunály a nevěří příliš domácím vnitrostátním soudům. Zavádění řešitelů sporu vybraných vládou a randomizovaná distribuce případů a další věci, které jsme zaznamenali, dochází také k navýšení transparentnosti veřejného přístupu a také máme v rámci CETY a Větnamu a možnost odvolat se a to si myslím, že můžeme přičíst evropské snaze reformovat tento režim. Stávající situace, stávající situace nebudou ukončit tyto reformy, protože Evropská komise se stanovila i středně dlouhé a dlouhodobé cíle a jim můžeme očekávat další reformy tohoto arbitrážního systému. Vytvoření stálého multilaterálního soudního dvora pro investice bude spíše střednědobým a dlouhodobým problémem, ale v mezičase se dají řešit jiné věci. Například tři. Za prvé, specifická situace malých a středních podniků v oblasti mezinárodního obchodu a investic. Ty tři FDA se berou toto v úvahu. Zdá se, že malé a střední eh, podniky příliš nevyužívají stávajícího systému nastaveného těmito třemi FDA úplně stejným způsobem, jako by to dělali velké podniky. Za druhé, vytvoření takovéhoto stálého systému pro řešení sporů by nemělo být dále odkládáno, protože takovéto, eh, takovýto orgán by zvýšil legitimitu tohoto eh, systému řešení sporů a jasně by se ukázalo, že Evropská unie chce řešit otázku eh, střetu zájmu. A Evropský parlament by se měl postavit do čela a vytvořit transparentní proces výběru budoucích soudců. Takovýto sofistikovaný výběrový systém by mohl zase obnovit důvěru veřejnosti v takovýto systém řešení sporu a vysílal by dobrý signál, že soudci, ať už jsou Evropského soudního dvora, anebo Dvora pro lidská práva, anebo pro investiční soud, že výběr by měl být právem parlamentu evropské dohody o volném obchodě se budou muset znova zamyslet nad svým vztahem k vnitrostátním soudům. Protože ISDS není pouze jednostranný mechanismus, který by platil pro investory z rozvojových zemí a investice v roz, naopak rozvinutých zemí a investice v rozvojových zemí. Stále více se z toho stává univerzální nástroj, který se používá a ne, nepoužívají se vnitřní soudy. V podstatě tomu konkuruje ve Francii, Itálii, Estonsku a Dánsku. Jinými slovy, tady máme konkurenta soudců, který bude stanovovat hranici mezi veřejným a soukromým zájmem. A proto si myslím, že je potřeba se znova zaměřit nad vztahem státní arbitráže a vnitrostátních soudů. A je potřeba přiznat, především pokud umožníme takovouto arbitráž mezi rozvinutými zeměmi, že existují vnitrostátní soudy, které řádně prováděly právo už desetiletí a občané jim věří. A následně tedy není žádný důvod, aby tyto fungující soudy neměly první možnost se zabývat těmito případy. Pouze když se jim to nepovede, tak následně by měla být dána uh, možnost arbitráže a to na základě FDA. Evropské eh, dohody by se mohly poučit z Evropské umluvy o lidských právech, které mají velice flexibilní systém místních nápravných pros- opravných prostředků. Existuje také další důvod, proč by se Evropská unie měla zamyslet nad přechodem k takovémuto systému místních a eh, nápravných opravných opatření. Máme konec konců tu, a, eh, to stanovisko Evropského soudního dvora o dohodě se Singapurem. Musím říct, že řada těch věcí v tom stanovisku je dosti divná, ale přece jenom tam je jedna věc, která stojí za zmínění. Investiční mechanismus arbitrážní, jako třeba v dohodě Evropská unie Singapuru, říká Evropský soudní dvůr, který dává eh, investorovi výběr mezi arbitráží a vnitrostátními opravnými prostředky, odpovídá potřebám členských států režim, který tedy vztahuje takovéto spory z jurisdikce soudů členských států, nemůže být považován pouze za druhotný a následně tedy nemůže být vytvořen bez souhlasu členských států. Pokud bereme slova soudu vážně, tak pak bychom se měli zamyslet nad takovýmto systémem eh, místních nápravných prostředků. Děkuji. I open the floor to my members. Mm, Anne-Marie Miner. Anne-Marie Miner dostane slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane profesore. Mm, Hinde eh, Langu za tuto velice zajímavou úvahu. Eh, musím se ale zeptat. Vy jste mluvil o Mm, eh, dohodě EU Větnam eh, eh, obrat k systému národního práva. To je z důvodu právní jistoty, anebo to má nějaké jiné důvody. Dále k těm arbitrům, rozhodčím. Ty mohou mm, souběžně pracovat v řadě řízení, proč ne a proč, mm, jak, jak tuto situaci řešit. Za třetí, neodůvodněné eh, žádosti od odškodnění nejsou vyloučeny. Eh, tady jde o tzv. regulatory chill, kdy zahraniční investoři hrozí žalobou, aby mm, tak nemohli utrpět žádnou škodu. Znáte, eh, co, co je možné dělat v této věci? Dále rozhodčí mechanismus CETA Větnam není dostupný, protože je prostě drahý. Existuje nějaký arbitrážní mechanismus, který by byl levnější, anebo je arbitráž vždy drahá? Jaké návrhy může dát komise, aby zabránila tomuto problému? Nějaké další přihlášky do diskuze? Pokud tomu tak není, tak se zeptám. E, já ten rozsudek u Singapuru chápu tak, že když zavedeme pravidlo, že Nejprve musí být vyčerpána národní cesta vnitrostátního práva a pak teprve má kompetenci EU. Se týče soudního dvora, Ruského soudního dvora smíšené kompetence. Další otázka, zda investice eh, oddělit od portfoliových investic. A to by byla možnost na, eh, to by byla otázka jasné politiky EU, co se týče investičních sporů. Když myslíme na multilaterální investiční soud, tak také je musíme vidět, jak by se to akceptovalo, jak by se to obsazovalo soudci, partnery z partnerů zemí, které nejsou tak rozvinuté. To je otázka budování kapacit. Uh, soudců z jiných partnerských zemí. A otázka, zda by takový soud byl akceptovatelný. Právě u Evropského soudu pro lidská práva je problém, že některé státy chtějí vystoupit, již není akceptováno. Jak by takový možný vývoj eh, ovlivňoval mezinárodní investiční jsou ta mm, mm, nutnost tomuto se vyhnout. Pak dám slovo komisi. André von Walter eh, nás bude informovat o stavu úvah o Mezinárodním investičním soudu a osvětlí nám otázku hodnocení dopadů a podívám se na výsledky studie. Pan Hunvalter, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane profesore Hindelangu, za tuto studii a prezentaci. Já jsem chtěl velice stručně reagovat na prezentaci pana profesora Hindelanga a můj kolega Karlo dá Mm, celkový přehled o investiční politice, včetně toho, jak se stavíme k Mezinárodnímu investičnímu soudu. Velice stručně k této zajímavé studii. My jsme to četli s velkým zájmem, je to užitečné i v kontextu naší práce, no, mm, projektu Multilaterální investičního soudu. My se díváme na otázky, jak fungují jiné mezinárodní soudy, nejenom Evropský soudní dvůr, ale Mezinárodní soud pro lidská práva, Mezinárodní e, tribun, trestní tribunál a tak dále. My se díváme, na, posuzujeme, jak fungují tyto tribunály, abychom našli co nejlepší řešení této velice obtížné otázky. Chceme eh, stručně říci tři věci k tomu, co bylo analyzováno v této studii, co se týče hm, tří uzavřených investičních jednání na evropské úrovni. První komentář, toho si asi tento parlament vědom, eh, co je známo o té dohodě EU Singapur, hm, co je možné udělat aby toto bylo v souladu s tím, co je CETA a dohodě EU Větnam. Na ně- při několika příležitostech studie kvalifikovala některé prvky CETA nebo dohody EU Větnam jako tradiční arbitráže srovnatelé se s mm, investičními dohodami starého typu. V řadě těchto příležitostí bychom nesouhlasili s kvalifikací arbitráže například prevonce, tzv. frivolních žalob, eh, co se Toto jsou témata, které jsme projednávali v tomto parlamentu. Eh, přišli jsme s inovativními řešeními, které nejsou přítomny v existujících. Víte, že máme trošku jinou analýzu eh, mm, toho, co, co, co je klasická arbitráž v těchto dohodách. Je tady ale inherentní limit, eh, kolik institucionálních reform je možné v bilaterální dohod. Multilaterální projekt může eh, řešit některé výzvy a otázky, které byly identifikovány, eh, kde by bylo možné zajít dál multilaterální úrovni. A tady skončím. My mm, máme v návrzích eh, studií návrhy týkající se příklad toho, že eh, ta dohoda s Vietnamem eh, obsahuje určité návrhy, například lose pay, z princip a podobně. Já bych se vrátil k té studii ještě jednou a Karlo by řekl více o multilaterálním soudu. Děkuji. Takže mm, přejdeme ke stavu investiční politiky, to tady u toho o tom mluvíme. Pak dáme ještě panu, mm, slovo panu profesoru Hindelangovi a pak teprve máte mít slovo. A dě, děkuji. E, pane předsedo, e, zda máme arbitráž investor stát v EU dohodách Ehm, vlády jsou členem, ehm, ehm, stejně jako jsou členem tedy mezinárodních soudů, tak eh, to je v případě, že by tam byla určitá podjatost ze strany vlády. Eh, to je eh, důvod, proč se uzavírají kapitoly o arbitráži. Proč je to tak obtížné pro malé střední podniky. Už jsem řekl, že průměrné náklady arbitráž jsou 8 milionů dolarů, teď už to je 12 milionů dolarů. Vidíte, v je problém? Je to vždycky, jsou to vždycky peníze. Můžete přijít s kreativními řešeními, technickou pomocí, eh, můžete mm, dávat různé splátkové Eh, možnosti a další řešení, která jsou na stole, které by mohly pomoct malým a středním podnikům. Ale nejlepší způsob jsou funkční domácí soudy. Co se týče singapurské mm, mm, stanoviska, můžete se podívat na rozhodnutí soudu ISDS um, nemusíte eh, tedy vyčerpat eh, místní opravné prostředky, ale musíte se nejprve opravit na místní soud. Další věc, to je trošičku matoucí eh, část této, tohoto stanoviska, když je kompetence sdílená, pokud Evropská unie vykonává tuto kompetenci, jak členské státy jsou mimo. A pokud to stále platí, pak eh, by to nemělo být znepokojivé, že portfoliové investice jsou sdílené, pokud je eh, možné uzavřít dohodu bez členských států, ale soud v tom nemá jasno a my potřebujeme vyčkat na další stanovisko. Potřebujeme multilaterální soud? Ano. Mělo by to smysl, abychom se zbavili e, tisíců drobných bilaterálních dohod investičních. Samozřejmě to bude problematické, protože to znamená dohodu o co se týče soukromého majetku a věcných standardů. Já přeji Evropské unii hodně štěstí, aby našlo řešení. Jsou v historii příklady, například Evropská mluva o lidských právech. Je důvod, proč majetek není mm, v té úmluvě, ale až později se tam dostal. Professor Nelang, it's always a pleasure to have you here and uh, the study. Uh, E, děkuji, to, podíváme se, děkuji, e, se těšíme na studie, těšíme se na naší spolupráci. Dále dáme slovo na e, komisi na 5-6 minut, aby nás informovala o posledním vývoji a posledním úvahách komise o investiční politice. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Máme pouhých několik minut, tak samozřejmě vás nemohu zevrubně seznámit s naší agendou, s naším vyjednáváním, jak to pokračuje, to by zabralo mnohem déle. Soustředím se tedy pouze stručně na tři záležitosti. Nejdříve provádění toho nařízení, tedy té původní myšlenky, pak práce, které pokračují u toho Mezinárodního investičního soudu a pak to sdělení, které vyjde příští rok. Za prvé, od vstupu v platnost té takzvané toho nařízení, toho nařízení, které slouží nebo obsluhuje či pokrývá eh, bilaterální smlouvy členských států se třetími zeměmi, jsme eh, oprávnili členské státy, aby zahájili 121 vyjednávání, včetně 68 protokolů stávajících eh, bilaterálních obchodních dohod. 24 rozhodnutí rovněž padlo, aby členské státy podepsaly 19 nových smlouv a 21 protokolů a 24 rozhodnutí, které spolnomocní členské státy, aby udrželi vstup v platnost 16 smluv po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a 17 podobných smluv po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. U všech těchto záležitostí jsme uh, v určitém momentě museli pozastavit spolnomocnění k dalšímu vyjednávání. Hmm. Proč? Protože jsme mezi prosincem roku 2014 a červnem 2016 vše aktualizovali, takže tam jsme už nevydávali v tom transformačním období žádné autorizace, abychom byli schopni jasně rozlišit eh, mezi starým a novým systémem. A nyní už vyšel nový model, říkejme tomu tak, který v jehož rámci se mohou členské státy ucházet do povolení vyjednávání nových smluv. Za prvé, plně v souladu se současným stávajícím unijním právem a rovněž při eh, naplnění všech eh, požadavků nové investiční, nového investičního rámce. Takže určité autorizace, určitá povolení stále ještě čekají na povolení, protože v některých případech si musí i členské státy přizpůsobit vlastní model k novému přístupu. Ještě tak neučinili, pak jsou jiné notifikace či požad, žádosti o povolení nových uh, smluv nového postupu, ale tam ještě není naplněna podmínka e, shody s komunitárním právem, takže tam také čekáme a pak e, české státy se obrací o mm, e, prodloužení či podržení určité smlouvy či podepsání nové smlouvy, ale tam rovněž ta kompatibilita schází, takže tam se to snažíme dořešit. Celá, celá řada těchto povolení se týká smluv, u nich jsme shledali, že nejsou kompatibilní z důvodu té doložky o přechodu na nový režim, kde e, nejsou určité ochranné prvky e, přítomny a tam už máme judikaturu soudního dvora, která stanoví, jak to má vypadat, takže tam se musí členské státy přizpůsobit. Asi si vzpomínáte, že máme za úkol podávat zprávy jak Evropskému parlamentu, tak Radě o stavu provádění do ledna roku 2020. Nicméně my už máme v úmyslu předložit zprávu už v roce 2018, jak parlamentu, tak radě, a tam ta zpráva bude obsahovat plnou zprávu o implementaci eh, toho nařízení a i o případných návrzích změn které budou nutné. Pak ten Mezinárodní investiční soud a jeho tvorba. Právě připravujeme dopadovou studii, už proběhla konzultace s veřejností, jak prostřednictvím internetu, do, obdrželi tak i jinými způsoby 193 eh, odpovědí přes 150 pozičních dokumentů od odborů, združení, z akademických kruhů. Všechny odpovědi jsou k dispozici na našich webových stránkách. Zatím ale studie ještě nevznikla která to vše zhrne, bude připravena až po dokončení té studie dopadu, ale reakce ty si můžete prostudovat už nyní. Jak vypadá výsledek té konzultace? Obecně zainteresované strany tento námět podporují. Podporují myšlenku Mezinárodního investičního soudu a rovněž panuje konvergence mezi všemi zainteresovanými stranami, že je dobré přijmout takovýto přístup, i když různé zainteresované strany pak se líší ve svém přístupu k různým aspektům toho tvaru toho soudu. Takže my připravíme eh, dopadovou studii regulačnímu orgánu na konci června a pak kolegium komisařů probere ve vlastním kruhu případný vyjednávací mandát, to by mělo nastat do konce roku a to bude pak eh, představeno společně s plnou zprávou o dopadech. Takže to byl můj druhý bod, o němž jsem se chtěl zmínit, týkající se toho Mezinárodního investičního soudu. Třetí bod, to je reflexe o novém způsobu eh, komunikace. Jak víte, máme sdělení Trade for All, obchod pro všechny a tam jsme se zavázali, že provedeme určitou inventarizaci, tedy podíváme se na to, jak to vypadalo v roce 2010 a příští, tedy od roku 2010, abychom od příštího roku vše aktualizovali, i to provádění a případně přišli s novými způsoby prosazování naší investiční politiky. Zatím je vše ve velice rané fázi. Právě dokončujeme vnitřní komisní schvalovací proces tak, aby mohlo dojít k nastartování celého projektu. Příští rok bude konzultace se zainteresovanými stranami, proběhne i sezení v parlamentu a bude komunikace vznikat až v roce 2018, takže v září roku 2018 by mělo to sdělení už být připraveno ke schválení. Děkuji, říká předseda září roku 2018, no doufám, že to splníte, protože jak víte, eh, my máme naše volební období do května roku 2019 a rádi bychom to dotáhli do konce, takže doufejme, že to stihneme. Děkuji Karlo, děkuji všem. Tím jsme dospěli ke konci eh, k eh, té veřejné části našeho zasedání našeho výboru a bez prodlení zahajujeme zasedání koordinátoru, které už je s vyloučením veřejnosti. Máte všichni minutku na to, abyste opustili